Ladies and gentlemen, good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové, usaďte se, prosím. As announced uh, early... Jak už jsem říkala, začneme odpolední část dnešního zasedání seminářem, workshopem, který se bude, bude týkat ruské vojenské přítomnosti v zemích východního partnerství. Prosím, nasaďte si sluchátka. Budu mluvit polsky, mimo jiné. Davíč. Je mi potěšením, že vám mohu představit naše panelisty. Jako první je, to bude analytička Polského vládního institutu PISM, paní Anil, Anu Marie Dinner, která se touto problematikou zabývá už léta. Promluví jako první mezi námi, našimi panelisty. Jako druhý promluví pan Gajíc Minasian, žurnalista a analytik Le Monde který se specializuje na situaci v regionu. Času nemáme mnoho, eh, takže to naše jednání je takové velmi kompaktní. A já bych tedy chtěla bez dalšího zdržování udělit slovo našim panelistům a jako první promluví pana Anne Maria Dine. Eh, paní ministrině, děkuji vám a chtěla bych při této příležitosti srdečně poděkovat za pozvání a za možnost toho, že vám zde mohu představit eh, naší eh, práci. Jsou to témata, jak bych řekla, hard security v postsovětském prostoru. Vím, že času je málo, takže hned se pustím do krátké prezentace. Začnu tím, odkud se vůbec vzala ruská vojenská přítomnost eh, v postsovětském prostoru. Je to de facto jednoduché. Stačí se vrátit do sovětských dob a do doby, kdy v systému bezpečnosti Sovětského svazu byly tři okruhy. Prvním okruhem eh, byly to satelitní republiky Sovětského svazu, jako třeba Polská lidová republika, Československo či Maďarsko, eh, kde byly nejvybavenější jednotky stále hotové pohotovost, bojové pohotovosti. Eh, druhou část to byly ty vnější sovětské republiky, jako byla Pobaltí, Eh, Ruská socialistická republika, Moldavská sovětská republika či Ukrajinská sovětská republika. Na jejich teréně se nacházely jak vojenské základny, tak také zde byli rozmístěni vojáci sovětské armády. Eh, tyto jednotky nebyly kompletní, nýbrž byly ve stavu zvýšené bojové pohotovosti a je třeba říci, že byly vybaveny a vystrojeny a vyzbrojeny velice dobře. No a ten třetí okruh to byla eh, přímo Ruská federace. Eh, ty jednotky byly nejhůř vybavené a nebyly v plné bojové pohotovosti. Eh, odtud tedy ta vojenská přítomnost v dnešní zemi, jako je Bělorusko, Moldavsko a Ukrajina. Pokud se týče Běloruska, existuje několik důležitých dokumentů, eh, na jejich základě Bělorusko a Rusko spolupracují ve vojenských otázkách. K nejdůležitějším patří čtyři dokumenty. Je to za prvé eh, dohoda o eh, federa- o federaci, dále eh, dohoda o eh, společných obranných jednotkách eh, na obranu hranic. Dále je to vojenskotechnická dohoda o spolupráci mezi Běloruskem a Ruskem a za páté jsou to dvě dohody týkající se ruských vojenských objektů na území Běloruska. Proč je Bělorusko tak důležité pro Rusko? Eh, podívejte se na mapu, je to de facto eh, posun ruské hranice o 540 km západním směrem. Jde eh, zejména o zabezpečení Moskvy, hlavního města Ruska. Obě země také spolupracují v rámci dohody, organizace dohody o kolektivní bezpečnosti. Pokud se týče eh, těch nejdůležitějších eh, eh, objektů, tak je to v, Bara, v Hanceviči radiolokační stanice a dále další Vilejka, také radiokomunikační stanice, která udržuje spojení s podmořskými plavidly Ruské federace v mořích a oceánech. Tady vidíme mapu, kde je eh, vyznačena vilajka eh, pro eh, komunikaci s ponorkami a zde Běloviče. Rusové obě základny mají smluvně pojištěné do roku 2020 a později se bude jednat znovu. Pokud se týče o e, vojenskou spolupráci, e, tak e, jsou zde vojenská cvičení, cvičení Západ, které se, která se odehrávají především na běloruském území. A potom ten Union Shield, čili svazový cíl. Poslední cvičení Západ se odehrál v roce 2013 a eh, tehdy se cvičila eh, obrana eh, před událostmi typu arabského jara. Účastnilo se hodně sil, více než 70 tanků, z toho 10 ruských, 60 letounů a vrtulníků dále eh, raketové eh, základny, tedy systém, raketové systémy a 10 lodí ruské baltické flotily. A pokud se týče těch druhých cvičení, eh, tak Union Shield 2015 se odehrál v září loňského roku. Zúčastnilo se téměř 7 tisíc ruských a 13 běloruských vojáků, 400 eh, kusů vojenské techniky, z toho 100 tanků, 80 bojových letadel a helikoptér. Eh, Konal se to především na území Ruska, zejména eh, v okrsku Leningradského, Pskovského a Kaliningradského. Tato cvičení eh, využívá Bělorusko především proto, aby si udržovala bojovou pohotovost své armády. Eh, důležitou otázkou je ještě to, že eh, běloruská armáda používá za jazyk ruštinu a vojenské kádry se, jsou většinou školeny v Moskvě, což se mění jenom velmi pomalu. E, také e, Rusko e, tedy na základě smluv má tím pádem bez problémů možnost kontrolovat běloruské území. Co se týče Moldávie, tak tady hovoříme o Podněstří, Ehm, tam se hovoří o separatistickou, eh, říká, mluví se o separatistické republice, ačkoliv není mezinárodně uznána. Ehm, de facto jde o situaci, která začala v roku 1992, kdy došlo určitým separatistickým a nacionalistickým tendencím na území tehdejšího Sovětského svazu. V Podněstří Eh, je tedy ruská menšina, která prohlásila eh, území za nezávislé. Klíčovou roli hm, tady eh, sehrává jakási smluvní nezávislost a svou roli hraje 14. ruská armáda. Eh, nebýt tedy této armády, eh, bylo možné, že roku 1994 by Moldávsko eh, svo, své území kontrolovalo celé. Nicméně nyní existuje tedy dohoda z roku 1994, na jejímž základě se v Moldávii nacházejí ruské jednotky, jsou to takzvané mírové sbory složené z Rusů a mm, mal, malý počet vojáků, které se zabývají ochranou eh, míst, kde je uskládněna stará postsovětská výzbroj ještě z doby eh, Sovětského svazu. Eh, dosud se nepodařilo najít řešení, co tedy s tím. Tady vidíte tedy mapu Podněstří a také ruské základny a muniční sklady. Eh, jelikož Ukrajina vypověděla možnost tranzitu eh, ruských vojsk přes své území do Podněstří, eh, tak Rusové si tady rekrutují místní obyvatele, pokud možno s ruskými kořeny. A také Kešiněv má určitý vliv na to, kdo v tom Podněstří nyní může být. Eh, operační eh, vojska ruská v této oblasti eh, mají asi 1500 mužů a co se týče tedy zbrojních skladů, tam je další zhruba 400 vojáků. Opět se zde cvičí, jsou to spíše malá cvičení, loni to bylo kolem tisíce cvičení, přičemž zhruba 400 z nich byla střelecká příprava, střelecká cvičení. Eh, je, jsou tady problémy komunikace mezi Ukrajinou a Moldavií a v roce 2014 eh, tato vojska na Molda, v Moldávii představovala určité riziko pro Ukrajinu. Eh, teď pokud se týče Ukrajiny samotné, do roku 2014 existovalo několik smluv mezi Rusko, Ruskem a Ukrajinou, mimo jiné dohoda o dobré sousedské spolupráci, která, kterou teoreticky eh, ukrajinský parlament eh, vypověděl, ale ten, ten proces vypovězení dosud není dokončen. Eh, dále je tady spolupráce o vojensko-technické spolupráci mezi oběma zeměmi a dohoda o černomorské flotile na Krymu a dalších místech. A toto zatím tedy vypověděla Ruská duma, ukrajinský parlament dosud ne. No a e, taky k tomu patří budapecké e, memorandum z roku 1994. Situace se změnila e, v roce 2014 po revoluci důstojnosti, kdy Rusové zatím ještě využívají eh, dohodu o černomorské flotile a rozhodli se, že tam eh, zvýší stavy vojsk. Eh, pak tam vtrhli zelení mužíci a později bylo ovládnuto teritorium, to pobřeží. V současné době se hovoří o zhruba 24 tisících ruských vojáků, které, kteří mají tedy eh, těžké vojenské vybavení. Jsou tam nyní také bojové vrtulníky, letectvo, eh, které je schopno bojovat proti plavidlům a ponorkám. A v souladu s ruskými doktrinami se nevylučuje možnost využít eh, taktických jaderních zbraní na obranu Krymu, a je také možné umístění eh, strategických bombardérů. Čili je vidět, že na eh, teritoriu Krymu eh, Rusové výrazně posílili svou vojenskou přítomnost. Pokud se týče Donbasu, čili východní části Ukrajiny, počítá se, že v současné době je tam zhruba 7 tisíc ruských vojáků, kteří Eh, mají za úkol především eh, vyvíjet eh, podpůrné činnosti. To je jedna důležitá věc. A pokud se mě zeptáte, jaké vojenské vybavení tam Rusové mají. Takže říkáme, že tam zhruba tisíc jednotek ruské techniky. Ovšem těžko se to spolehlivě říká, poněvadž původní ukrajinské vojenské e, vybavení a zařízení jsou velice podobné tedy tomu ruskému a navíc e, Ukrajinci nemají kontrolu nad e, svou východní hranicí, takže rusové se tam mohou volně pohybovat. Tady máte mapku, z kterých části Ruska se do Donbasu přesunula vojenská technika. Eh, podle prezidenta Putina eh, tam žádná ruská vojska nejsou. Nicméně eh, Rusové posilují svoji vojenskou přítomnost u hranice s Ukrajinou a Běloruskem. To je rozhodnutí posledních tří měsíců. Vytváří se tři vojenské tankové divize a dále eh, motorizované jednotky z centrálního vojenského eh, okruhu u eh, hranice s Ukrajinou a s Běloruskem. Čili stručně bych to zhrnula takto. Vojenská přítomnost v Rusku je asi taková, to Zhruba 600 vojáků v Bělorusku, čili to je obsluha těch dvou vojenských základen, které, které vojáci, tedy Rusko může používat. V Moldávii je to zhruba 1500 eh, členů mírových sborů a dalších, eh, kteří hlídají eh, sklady z municí. Na v Ukrajině je to zhruba 24 tisíc, to je na Krymu, plus zhruba 7 tisíc Donbasu Podrobnosti máte v dokumentu, který byl připraven pro dnešní workshop. Já vám děkuji za pozornost a eh, ráda vám odpovím na eventuální otázky. Děkuji. Děkuji, paní Diner. A nyní dávám slovo panu Gajci Minesianovi z pařížského Lemondu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla nejprve připomenout, že jsem eh, vědcem, eh, který spolupracuje s Le Monde, ale nejsem eh, novinářem, který je tady oficiálně zastupuje. To jsem chtěla upřesnit. Žádný problém, paní předsedkyně. Úvodem bych chtěl uvést následující věc. Kromě noty, které jste dostali k dispozici a kde jsou podrobnosti k ruské přítomnosti v zemích eh, Jižního Kavkazu, nebudu se k tomu tedy vracet. Kromě toho bych chtěl zmínit určitá poučení, která jsme načerpali z této ruské přítomnosti a zaznamenáváme šest takových hlavních poučení. První věc, První eh, poučení je takové podmíněné okolnostmi. Od roku 2008 od války mezi Ruskem a eh, Jižní Grozí jsme zaznamenali posílení ruské vojenské přítomnosti v tomto regionu. Rusko se nadále snaží o harmonizaci a také hm, politiku vojenské koheze. Na jedné straně byla podepsána vojenská dohoda mezi Ruskem, Abchází a e, Jižní Osetí. Tyto, tyto dvě dohody jsou velice podobné. A je jasné, že tento proces snaha o integraci bude postupovat, pokračovat i v budoucnu. Nezapomínejte na to, že hlavní ústředí vojenských eh, složek, ruských vojenských složek v Abcházii, v Jižní Osetii a v Arménii se nachází eh, v Rostově na Donu. Druhé poučení je spíše takové historické. Když se podíváme na, konfigur- na konfiguraci Jižního eh, Kavkazu, Rusko je tam poplatné imperiálnímu a sovětskému odkazu usiluje o instrumentalizaci eh, vojenských složek. Během céského režimu šlo zvláště o vojenské dobývání a ne mm, o kulturní. Během občanské války v letech 1917 až 1921 rudá armáda integrovala republiky Jižního Kavkazu násilně vojensky. Dnes, i když prezident Vladimir Putin Eh, toto odmítá, tak přesto v Moskvě existuje snaha eh, znovu integrovat vojenským způsobem eh, tento prostor pod ruský vliv. Rusko usiluje o vytvoření multipolárního světa, kde jedním spolu bude právě Rusko se, svým, se svojí zónou vlivu. Stručně řečeno, Rusko zná pouze logiku moci a síly, pouze tak dokáže mm, vykonávat svoji autoritu nad jinými. Třetí poučení, které si z toho můžeme vzít, třetí poučení z ruské vojenské přítomnosti v tomto regionu vlastně souvisí s druhým poučením a jde o strategické poučení. Tento proces zajišťování vlivu v tomto regionu probíhá různými způsoby, pokud je o e, taktické hledisko. Rusko nepostupuje stejným způsobem ve těch třech republikách, kterých se to týká. Můžeme vlastně hovořit o takovém pravidle 3C. První C znamená cooperation, spolupráce s Arménií. Jerevan a Arménie je jediná republika na Jižním Kavkaze, která je součástí eh, CSTO. Moskva a Jerevan mají stejné zájmy v tomto regionu. Eh, z historických důvodů považují za hlavní hrozbu v regionu Turecko. Rusko se vždy domnívalo, že eh, hranice s Tureckem je zdrojem nebezpečí, a to v jakékoliv době, ať už bylo Turecko v té době v NATO či ne. Pokud je o ochranu eh, Arménců, mnozí, eh, mnozí Arménci se stali eh, oběťmi genocidy, kterou Turecko dosud odmítá. A Turecko navíc jednostranně uzavřelo v roce 1993 hranici s Jerevanem a to z důvodu solidarity s Baku protože v té době probíhala válka v Náhorním Karabachu 1991 1994. Dále druhé C eh, znamená confrontation, konfrontace s Gruzí. Rusko brání ambicím Tbilisi vstoupit do NATO a eh, snažit se pozápadnit. Rusové používají vliv eh, v Abcházii a Jižní Osety jako způsob vyvíjení nátlaku na Gruzii. Potom třetí C znamená confusion, tedy zmatená situace, pokud je o Azerbajdžán. Rusko už teď nemá v Azerbajdžánu žádnou vojenskou přítomnost a to od té doby, co byla uzavřena rádiová stanice v Gabale v roce 2009. Bilaterální vztahy mezi Baku a Moskvou jsou ovšem dobré, dokonce se dá říct, že skvělé. Například už několik let víme, že Rusko prodalo za 4 až 5 milionů dolarů vybavení e, zbraní Azerbajdžánu. Navzdory těmto skvělým vztahům Mají eh, obě země určité pochybnosti nebo nedůvěru vůči sobě. Baku eh, Moskvě nedůvěřuje a obvinuje Rusko, že pomáhalo eh, Arménii během války v Náhorním Karabachu. Baku se domnívá, že Moskva je pro arménská v době, kdy je Rusko silné a pro azerbajdžánské v době, kdy je Rusko, pardon, pro Arménské, když je Rusko slabé a pro Azerbajdžánské, když je silné. Moskva se domnívá, že Bako je pro ruské, když eh, může a pro turecké, když musí. Čtvrté poučení je technicko-vojenské eh, povahy. Okupační vojska v Gruzii mají téměř eh, stejné vybavení v různých základnách, kde zvláště o pozemní jednotky, přičemž je tam významný eh, počet tanků, což znamená, že použití těchto jednotek eh, by bylo výlučně lokální, místní. Také existuje snaha posílit eh, ruské vybavení podél Černého moře. Mm, to se týká konkrétně jednotek na Krymu, v Rusku a Abchází. Rusko se snaží zajistit takovou zeměpisnou kontinuitu, kterou nesmíme podceňovat. Další kapitola, další část se týká dodavatelského řetězce. Prozatím 102. Eh, základna v Gyumri, což je eh, na severu, tedy tato základna je zásobována vzduchem e, Iránem, což znamená, že to nese vy, velice vysoké náklady a pouze malé použití. Rusko se tedy snaží v této souvislosti znovu otevřít železniční spojení mezi Abchází, Gruzí a Arménií, tak, aby bylo možné dávat e, lidi i materiál pozemní cestou a snížit tak náklady. To ovšem znamená, že by musely být normalizovány vztahy mezi Gruzí a Ruskem. Páté poučení je globální povahy. Moskva se vidí jako součástí multipolárního světa a jak už jsem říkal, jeden z těchto pólů je Rusko. Rusko se společně, společně se svojí zónou vlivu. Arménsko a Rus, Armenie a Rusko se tedy snaží vyjednat společný systém eh, vzdušné obrany, stejně tak jako mm, to, co existuje mezi Ruskem a Běloruskem a eh, Ruskem a středoazijskými státy. To všechno v rámci CSTO. Rusko chce postupovat ve dvou fázích. Jednak za prvé tři uzavření tří regionálních dohod a potom chce přistoupit k harmonizaci a zajištění jednoty společného prostoru, tak, aby toto všechno bylo zaštítěno eh, stejným, eh, stejným subjektem, zvláště Ruskem. Paralelně válka v Syrii dodává globální dimenzi eh, ruské přítomnosti na Jižním Kavkaze. I když věci se ještě úplně nevyjasnily, to, že Rusko ostřelovalo Syrii z lodí, které jsou v Kaspickém moři, dokazuje, že, ukazuje, že tento strategický prostor na Jižním Kavkazu je také zapojen do eh, boje proti teroristickému džihadismu, i když eh, ty rakety eh, nebyly vystřeleny přímo z Jižního Kavkazu. Ta základna v Gumri bude nejvíce postižená, to se to nejvíce týká, protože eh, se nachází v blízkosti Turecka, která je, které je rivalem Syrie. Potom eh, má Rusko také vzdušnou základnu v Abovianu. V případě, že by se Rusko účastnilo eh, boje v Mosulu v Iráku, tak nejbližší základnu ruskou základnu nebude Tartus na syrském pobřeží, ale Gum, Gyumri v Arménii. A poslední poučení, které eh, si z toho můžeme vzít, tedy z té ruské vojenské přítomnosti, je místní a týká se to takzvaně eh, zmražených konfliktů. Vzhledem ke sporu s Gruzií by Rusko mohlo použít eh, své složky v abchazském eh, konfliktu a také v Jižní Osety. V souladu s vojenskými dohodami, které byly podepsány s těmito dvěma provinciemi, ty ovšem Rusko uznává jako nezávislé státy. Pokud jde o konflikt v Náhorním Karabachu, tam je situace poněkud odlišná. Charta CSTO a konkrétně její článek 4 o vzájemné pomoci v případě e, externí agrese se dá použít pouze v případě, že dojde k útoku, mezi, e, útoku proti e, arménskému území, což vylučuje republiku Náhorního Karabachu. Jak jsme zaznamenali během čtyřdenní války od 1. do 5. dubna 2016, se konflikt nacházel na jih a východ od eh, té linie mezi Náhorním Karabachem a Azerbajdžánem. Na rozdíl od situace před uh, arabským jarem, tam se to týkalo hranice mezi Armenií a Azerbajdžánem. To znamená, že uh, Baku spustilo tuto operaci a ne Arménie. Arménie má více zájem na tom, aby uh, zachovalo status quo spíše než uh, zahájit nějaká nepřátelství. Vzhledem k tomuto, eh, k této institucionální blokáži, Arménie a Náhorní Karabach snaží vyjednat eh, vojenský pakt v případě agrese. To by automaticky znamenalo, že se bude účastnit tohoto konfliktu Arménie. Navíc by se navýšilo riziko zapojení CSTO v tomto regionu a také by to znamenalo, že Arménie uzná nezávislost Náhorního Karabachu. Vyjednávání v této souvislosti stále ještě probíhá. Děkuji za pozornost a jsem ochoten odpovědět na vaše otázky before I give the... Než předám slovo těm, kteří se hlásili o slovo, vidím, že tady žádosti o slovo jsou. Také bych se k tomu ráda vyjádřila. Především bych ráda něco řekla k tomu, co uváděl pan Minesian. Z mého pohledu ne předsedkyně podvýboru pro bezpečnost a obranu, ale dejme tomu z pohledu polské občanky a polského státního příslušníka a na základě mých zkušeností, když se podívám na všechny tyto země a všechny tyto národy, o kterých mluvíme, jako suverénní subjekty, ne jako hřiště pro strategické zájmy Ruska. Já samozřejmě chápu, z čeho to všechno vychází. To je poměrně logické. Je to prostě pro mě obtížné. jistě se uznává i v mezinárodním měřítku a je to předmět koncensu tady v parlamentu. Zejména pod výboru SEDE, že Abcházie a Jižní Osetie jsou okupovaná území Gruzie a náhodník Karabach není republikou. Já nevím, já jsem poslouchala anglické tlumočení, A tak nevím, jestli mohlo dojít k nějakému nedorozumění. Ale tak to jistě je. My respektujeme územní celistvost. A také chci něco říct o tom, jak já to osobně vidím, a to také vyplývá z vašich prezentací. země, které mají přínos z konfliktů, které teď vznikají, z toho arménsko-azerbajdžánského konfliktu ohledně Národního eh, Karabachu, ale nejenom ohledně této věci, i ve vztahu k jiným územím Azerbajdžánu, která jsou okupovaná, to je zjevně Ruská federace. Prospěch plyne Ruské federaci především proto, že to může být čistě finanční záležitost, protože v době, kdy máme nižší ceny energie, to přináší možnost využívat prodej zbraní oběma stranám. To může být možná docela zajímavé. Ale není to jenom tohle. Jistě se tam zohledňuje i úroveň vlivu. Stejně jako vy, ani my se nejsme úplně jistí, která strana z toho měla pospěch a která ne. Nebylo to úplně jasné. Pan Zdrojevský, prosím. Eh, bardzo děkuji. Děkuji vám. Eh, trošku je mi líto, že na tento na workshop máme pouze hodinu. Ale měla bych eh, otázku na eh, paní Diner i na pana Miesena. Paní Diner, eh, neustále se divím a jsem znepokojen tím, že celá akce na Krymu nepředvídal žádný významný think tank. Rusové, kteří se připravovali na krymskou anexi dlouho a důsledně, se vůbec eh, nesetkali s bariérou v podobě nějakých analýz nebo co, čehokoliv, co by mohlo předpovědět eh, jejich jednání. Analýzy, které jsou dnes prováděny, eh, myslím, že nás může ochránit od současnými aktivitami a ještě zhorší situace. Čili zajímalo mě, do jaké míry lze hovořit o možných budoucích scénářích této hybridní války v budoucích obdobích. To je jedna věc. Za druhé, nedávno jsme s paní předsedkyní byli v Moldávii a bylo to v situaci, kdy byly určité naděje na to, eh, že by se stabilizovala politická situace v Moldávii. Nicméně Eh, ta stabilita se naopak zhoršila a Podněstří eh, je ještě hrozivějším. A sice je to tím, že eh, tedy ten partner na západě je rovněž politický potíží. Zajímal by mě, co by to mohlo znamenat z hlediska nejbližšího období a nejbližších scénářů. S velkým znepokojením sleduji také ostatní konflikty, kde tedy Gruzie sehrává eh, významnou roli. Eh, čili eh, o Gruzii samozřejmě dnes tady nemluvíme, není předmětem zvláštní analýzy, nebo, ale přesto by mě zajímalo, jak eventuální změny uvnitř Gruzie mohou ovlivnit ta teritoria, o kterých hovoříme. A na pana Sána bych se chtěl zeptat na náklady. Eh, dochází k obrovským eh, aktivitám Ruska, je to víc než 50 tisíc vojáků celkem. A to eh, znamená, to, to jsou prostě obrovské náklady, to je v, během několika měsíců, to je půl miliardy. Mě by skutečně zajímalo, jak eh, to je tedy s těmi náklady, kolik jich je, či, čím se tedy eh, možná Rusko kompenzuje a kolik to vlastně Rusko stojí, eh, poněvadž Rusko de facto se pustilo do těchto konfliktů v době, kdy měli daleko utěšenější finanční situaci. Čili jak to může, tolik konfliktů, jak to může tedy mít vliv na Rusko? Děkuji, pan Torkelam. Děkuji. Děkuji za tyto informace. Já myslím, že základní otázka se týká toho, co je vlastně základem. Protože je tady dlouhá tradice, že ruská vojska jsou v sousedních zemích. Je to normální? Je to historická realita, které se musíme přizpůsobit? protože si asi vzpomínáte, že v roce 1939 Okamžitě po paktu mezi Stalinem a Hitlerem Rusko trvalo na to, že vyšle ruské vojáky a zřídí základny do Finska a do Polska. Pak eh, přišel Puč a k Sovětskému svazu byly připojeny pobaltské státy. V roce 1991 se Rusko ze všech sil snažilo uchovat stávající vojska v sousedních zemích. Já myslím, že pro baltské státy to bylo klíčové dosáhnout toho, že ruská vojska odejdou. Tři roky po obnovení nezávislosti v roce 1992, protože to souviselo se stažením ruských vojsk z východního Německa. Jinak se obávám, že kdyby tam zůstali, tak bychom tady dnes s vámi nebyli. Ale mě zajímá vaše reakce ne na něco nového, ten tradiční model. Jak zabránit expanzi vlivu s využitím vojsk a na základě nějakého opodstatnění přítomnosti vojsk, protože ten ukrajinský model není nový. Základem je provokovat vnitrostátní nebo sociálně-ekonomické konflikty, provokovat místní vládu k nějaké reakci, zajistit, že budou nějaké oběti, pak se objeví ti zelení mužičkové a přijdou tam ruští vojáci jako mírotvorci. Takže základem je vyprovokovat konflikt a ta výhoda má být součástí řešení. A také mě zajímá, jak vidíte tuto věc. Vynechali jsme ruskou doktrínu eh, spoluobčanů v zahraničí, to je stará věc. Na začátku 90. let o tom mluvil pan Karaganov. Je to právo zasahovat v sousedních zemích, případně nutnosti vojenskou silou, na obhajobu Eh, spoluobčanů zahraničí. To je právo, které oni sami vyhlásili. A já se obávám, že když my nic neděláme, když na to nereagujeme, usnadňuje to Rusku, nebo usnadnilo to Rusku vyvolání konfliktu eh, na Ukrajině, na jihu Ukrajiny nebo na Krymu. Děkuji, pan Štětina. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já mám dvě otázky, ale než je položím, tak bych rád uvítal naše vzácné hosty a poděkoval jim za informace, které jsme dostali. A ještě předtím bych se rád zmínil o tom, co říkal pan Kelam. Pan Kelam se zeptal, je to normální, že eh, ruská vojska jsou přítomna v cizích zemích. Já si myslím, že to už je minimálně 100 let normální. Vente si všechny okupace, které jsme zažili za našeho života 70-letého například. Vemte si to od Finska přes Maďarsko, eh, Afghánistán, vemte si Abcházii, vemte si všechny ty okupace. Já si myslím, že je to normální a je normální mluvit o ruské imperiálnosti. Ona stále existuje tak, jako existovala v minulosti. A teď mi dovolte ty dvě otázky. První na paní Dinner. Vy jste zmínila eventuální možnost eh, použití taktických eh, atomových zbraní na Ukrajině. My všichni víme, že tam žádné atomové zbraně nejsou, poněvadž podle Budapešské dohody je Ukrajina všechny eh, předala do Ruska, udělala tuto velkou zásadní chybu. Garanti této, Budapešť, této dohody z roku 1994 prakticky nefungují. Takže jediná možnost přítomnosti by byla eh, přítomnost taktických zbraní u ruské armády. Moje otázka zní, máte nějaké indicie, že například na Krymu nebo dokonce eh, na Donbase existují taktické zbraně? Já se na to ptám proto, poněvadž mám zkušenost z Československa, které bylo okupováno sovětskou armádou. A Celá dlouhá léta nám bylo tvrzeno, že v Československu nikdy žádné atomové zbraně sovětská armáda neměla. Měla, ale teprve po odchodu sovětské armády jsme se to dozvěděli. Čili existují tam taktické zbraně. A druhá otázka je, eh, se týká Náhorního Karabachu. Náhorní Karabach nyní slaví 25 let svého založení. 25 let stačilo k tomu, že náhodní Karabach prokázal svoji státnost ve třech bodech. Prokázal státnost politickou, neboť vytvořil normálně fungující parlamentní systém. Hospodářskou. Hospodářství Náhorního Karabachu, když se tam přijedete podívat, na první pohled funguje lépe než hospodářství samotné Arménie. A konečně vojenskou. Eh, vojenská, vojenské vítězství už slavili dvakrát v Náhorním Karabachu. Jednak začátkem 90. let, když byla ta veliká karabašská válka a konec konců eh, sám jste jmenoval tu čtyřdenní válku letos dubnu. Tam také eh, Náhorní Karabach osvědčil svoji vojenskou připravenost. A já se ptám, jestli Není náhodou čas vážně a seriózně, zatím teoreticky, mluvit o možnosti uznání náhodního Karabachu? To je e, moje druhá otázka. Děkuji za pozornost. Thank you. Uh... Děkuji. A teď bych poprosil, aby si slovo že je paní Diner a poté pan Minesian. Děkuji bardzo, vám, paní předsedkyně. Pokusím se odpovědět po řadě. Takže první otázka. Proč se nepodařilo předvídat ruský postup? To je samozřejmě chyba, již se dopouštějí všichni analytici e, provádějící analýzy ex post. U krymské operace tam bylo zapojena celá řada elementů, které mm, tak nějak celkově eh, se, eh, tedy nebyly příliš patrné. Eh, několik let předtím byla činnost ruská celkem viditelná a já musím říct, že v roce 2012 Eh, jste na Krymě na každém autobuse naušili vlaječku svatého Jiřího, eh, čili to se, se, eh, Rusové se takto hlásili k Rusku a šlo o propagandistické využití situace. Druhá věc, kterou se nepodařilo předvídat, je tato. V okamžiku, kdy Rusové zahájili vojenskou operaci, mohli v souladu s eh, té dohodou o černomořské flotile eh, posilovat své síly na Krymu. To bylo důležité. Na třetí otázka eh, dokonalé využití mezer v ukrajinských zákonech. To uznávají také Ukrajinci a sice jejich vojáci eh, nesměli používat zbraně mimo vojenská zařízení, mimo eh, kasárna a podobně, takže eh, to také přispělo samozřejmě. Proč to žádné think tanky nepředvídali? No, protože my tedy posuzujeme situaci podle toho, co je vidět, ale nemáme přístup do té hlavy, která řídí Rusko. To, co se eh, děje nyní, teď je otázka, jestli je to pro nás hrozbou. Eh, perspektivy jsou různé. Řekněme, že z pohledu Polska, která, který je často kritizován, eh, my tedy poukazujeme na to, že Rusko sílí a že navzdory krizi věnuje mnoho finančních prostředků na vyzbrojování Eh, že tedy reforma jejich vojenských sil, která začala v roce 2009, eh, má své výsledky, eh, tu lepší, tu horší. Z našeho pohledu spíše horší. Rusko šetří v rozpočtu sociální záležitost pro regiony, je méně peněz, nicméně vojenský Eh, rozpočet eh, roste. Eh, také Rusové ve zbrojení také vidí šanci na hospodářský rozvoj. Zda tedy hybridní válka má své efekty, jak jste to řekl, tak ano. Za prvé je tam ten tvrdý vojenský element, o tom jsem hovořila v předevčírem Máme eh, tedy v, biltenu Bilténu vyšel článek o posilování západního vojenského kruhu. Eh, za druhé je to propagandistická válka a pokus o vytvoření podhoubí, ale zároveň je tady snaha eh, rozdělit západní země, rozehrávání různých perspektiv, jižní, západní a tak dále. Co se týče Podněstří, Eh, tato situace je velmi komplikovaná a Rusové toho samozřejmě využívají. Eh, krom toho, že tady došlo eh, k posunu prezidentských voleb, návrat do staré, ke staré ústavě a tak dále. Společenská situace v Podněstří je velmi napěhatá a to platí pro celou Moldávii. Ten faktor Podněstří je velmi vážný, ale těžko tedy předvídat, jestli se obyvatele odtočí spíše k Rusku nebo spíše na západ. Každopádně Rusové vzhledem ke své vnitřní krizi nejsou schopni v regionech působit tak silně jako dosud. Pokud se týče gruzinské otázky, to nechám na panu kolegovi, Eh, poněvadž eh, eh, tak jsme se jsme si to rozdělili. A pokud se týče odpovědi na otázku, zda je historickou skutečností vojenská přítomnost Rusů mimo hranice Ruska. Dlouhou dobu tak bylo a také tomu taky je. Eh, přítomnost ruských vojsk vždycky znamená podřízení eh, toho území. Eh, těžko lze hovořit o plně suverénních zemích v okamžiku, kdy se na jejich území pohybují cizí síly. A to je vlastně důvod také, proč třeba Polsku tak hodně záleželo už začátkem 90. let na odsunu ruských vojsk. Zda toho Rusko využívá? Ano, využívá, je to vidět. Využívá to v případě Ukrajiny, Podněstří, Jižního Kavkazu a také je možné využití v Bělorusku. Co se týče obrany eh, obyvatel za, v zahraničí, tedy zahraničních Rusu, ano, je to součást ruské doktríny, tak jsme to zažili v případě Abcházie a Jižní Osetie, kdy vzhledem k situaci v Gruzii eh, tito lidé neměli Eh, gruzínské pasy a Rusko jim přišlo na pomoc a poskytlo jim ruské pasy. A eh, také šlo o eh, vysoké, vysoké daně a tak dále. To vidíme také v Bělorusku, na Ukrajině a dá se představit, že by toto, tato hrozba se mohla objevit také v pobaltských zemích. Pokud se týče o využití taktických zbraní na ukrajinském území, tak podle toho, co víme, a my tedy e, víme to, co vidíme, my tedy o tom nemáme povědomost, ale neznamená to, že by tam ty zbraně nemohly být. A e, druhá věc je, že pokud někde jsou jaderné zbraně, nevždy je nutné je použít. E, Eh, tyto taktické zbraně se nevyužívají u nízkoaktivní konfliktu, ale protože vystočí jiné zbraně. Jsou to strategické bombardéry, eh, které se tedy eh, vrací na Krym, to je tu 22 tu Dále jsou to další typy zbraní, například tedy rakety Iskander, Kaliber, to jsou systémy, které ohrožují nejenom nejbližší eh, sousedy Ruska, to znamená, ehm, to je hrozba pro pobaltské země Polsko, eh, Česko a Slovensko, ale eh, také, také další okruh. Ale de facto stačí tedy tyto konvenční zbraně na ohrožení sousedů a taky je to samozřejmě eh, určitá, je tam určitý politický vliv těchto zbraní ve východní Evropě. Eh, děkuji. Nyní pan eh, Minesian. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se odpovědět po pořadě. Paní předsedkyně, máte pravdu, když upřesňujete, že Rusko eh, je zemí, která nejvíce využívá této situace, kdy vlastně nepanuje ani mír, ani eh, válka eh, na Jižním Kavkazu. Rusko je takovou bývalou ochranou zemí, považuje se tedy za, jakýsi, za jakýsi privilegovaný subjekt v tomto regionu. Stručně k Rusku a tím odpovím také na otázku, která se týkala eh, vojenské ruské přítomnosti jako tradice. Jistě víte, že přítomnost eh, Ruska na Kavkazu eh, panuje už asi čtyři století. Je to méně než Irán, ale přesto čtyři století, 400 let přítomnosti a není možné tak z ničeho nic zrušit čtyři století vojenské přítomnosti během deseti let. Všichni bychom si to asi přáli, jako demokraté Chtěli bychom, aby si země sami zvolili svůj vlastní osud. Nicméně, některá pravidla jsou systémová a tato systémová pravidla, konkrétně například historie, způsobují, že někteří aktéři, typicky Rusko, i nadále postupují eh, na základě té imperiální logiky nebo minimálně velmocenské logiky. V rámci globalizace, a to Rusko právě nepochopilo, globalizace ovšem nezná žádné zóny vlivu. To už skončilo. To byla logika studené války. Možná se teď trochu vracíme k logice studené války, to já nevím. Ale každopádně není možné vycházet pouze z historie. Musíme zohlednit také novou realitu. Ještě se k Rusku vrátím na konci. Pouze říkám, že během té eh, čtyřdenní války, a tím také odpovídám paní předsedkyni, všechny zdroje, které máme nyní k dispozici, a tady opravdu vážím slova, Tedy během té čtyřdenní války nebyl, neměla Arménie žádný zájem na tom uh, ukončit, respektive neměli žádný zájem na konfliktu. Oni chtějí zachovat eh, status quo. Azerbajdžán uh, vychází z úplně jiné logiky, Azerbajdžán chápeme, ale musíme se dívat na to, kdo uh, jak postupuje a také se musíme dívat na počet mrtvých. Ten, kdo nejvíce útočí, má nejvíce mrtvých. Musíme se podívat uh, na vzdory eh, 340 mrtvých eh, v Azerbajdžánu a 100 v Armenii. Víte, že Armenie je malá země a to všechno říkám proto, abych to zhrnul. to. Aby eh, bylo možné útočit, je nutné koncentrovat nějaké vojenské síly. K tomu všem v Armenii nedošlo a podle mne je na zprostředkovatelích Minské skupiny i na europoslancích a dalších prostě na, na této skupině, aby uh, zřídila nějakou eh, vyšetřovací komisi. Pouze tak je možné zjistit, eh, co se přesně stalo. Já myslím, že na Jižním Kavkazu není 50 tisíc eh, vojáků z Ruska jich tam mnohem, mnohem méně. 50 tisíc jich tam určitě není. Čísla jsou v tom dokumentu, který jsem vám dal. Kdo je platí? Prostě ministerstvo obrany. Mají dostatečné zdroje v Rusku, když se podíváme na jejich bezpečnostní politiku, jak velký význam to má eh, pro Putina i Moskvu, tak eh, vidíte, že z toho se jako první financují eh, ruští vojáci. Dále k historickému modelu a ruské tradici, na to už jsem odpovídal, jsou tam ta systémová pravidla, historie a tak dále, ale ještě se k tomu dostanu na konci. Potom uh, otázka pana uh, napravo k tomu náhornímu Karabachu. Není na mne, abych řekl, zda je nutné uznat nezávislost Náhorního Karabachu nebo ne. To je na konkrétních zemích, na mezinárodní komunitě, aby se rozhodla, jaká nejlepší záruka míru se nabízí. Nicméně na světě neexistuje žádný konflikt, kde by hlavním aktérem, tady konkrétně eh, orgány Národního Karabachu, nebyly zúčastněné eh, u vědnavacího stolu. Není možné zajistit mír na Náhorním Karabachu, pokud orgány Národního Karabachu nebudou přizvány k vědnavacímu stolu. A tady chci zdůraznit jednu věc. Čím více budeme vyvíjet mezinárodní tlak, tím více čím více budou eh, významné osobnosti vyjadřovat k míru na Národním Karabachu, tím eh, lepší to bude pro řešení tohoto konfliktu. Čím méně se k tomu lidi budou vyjadřovat, politici eh, a tak dále, čím méně se politici budou, čím méně budou cestovat do Jerevanu, Baku a Národního Karabachu, tím větší bude riziko války. My musíme vytvořit takový proces regularizace tak, abychom podpořili Diplomatický proces ten je zatím slabý, nedostatečný, ale přesto určité výsledky díky Minské skupině máme. Během té poslední války čtyřdení na mě udělal vliv velký počet intervencí, těch prohlášení, pozic, které přijali zvláště evropští lídři vyjádřili se k míru a také k pacifikaci celého konfliktu. A to bylo velice zajímavé. Bylo velmi zajímavé vyslechnout si všechna ta prohlášení a to z jednoho jednoduchého důvodu. Vytvářelo to nátlak na Jerván, eh, Baku a Stepan Nagert, Nagerta, aby se konečně vzdali toho šíleného přístupu eh, ozbrojování a snažili se o zajištění míru. Nicméně jsme ještě daleko. Cíl je ještě daleko. Náhorní Karabach eh, uzvali některé státy, Spojených států, Kalifornie a tak dále, což ovšem neznamená, že to není důležité. Pouze říkám, že v americké administrativě, administrativě se objevuje názor, že by bylo dobré uznat nezávislost Náhorního Karabachu. I ve Francii, i v Evropě jsou určité regiony nebo ta, státy, které si tu otázku kladou. Takže podle mne bychom se tím měli zabývat a přistupovat k tomu jinak. Musíme se ptát, kdo eh, těží z tohoto konfliktu. Kdo z toho těží? Nacionalisté všude. Nacionalisté všude z toho těží, těží a těží z toho také Rusko. Rusko z toho má výhody. A tím končím. Myslím, že ať už jde o Ukrajinu nebo Moldávii, ať už hovoříme o Jižním Kavkazu nebo jiné části, Prostě v této, sou, v této záležitosti se mílí všichni. Mílí se tam Ukrajinci, protože za posledních 25 let neudělali nic. Ze svého e, státu udělali takový koncept výhodu pro Rusko nebo Západ a tak dále, ale nekladli si otázku, zda je vůbec nutné vytvořit nějaký stát, geopolitizovat e, svůj stát vyvíjetý stát. Milí se tam také Rusové. Rusové se milí z toho důvodu, že neumí dělat nic jiného, než vyvíjet nátlak. Rusko nemá žádné spojence, má pouze takové vazaly. A to je opravdu dramatické. A my tady na západě se také mílíme. My se zase mílíme hodně z toho důvodu, že chceme, aby se naše hodnoty šířily všude ve světě. To je skvělé. Nicméně, když potom naše hodnoty přijímají státy jako Ukrajina, Gruzie a tak dále. A tyto země potom ve jménu těchto hodnot eh, naráží na problémy s Ruskem, tak se k ním otočíme zády. Otočíme se zády k Gruzii, eh, k Ukrajině a říkáme jim, poraďte si. A to není logické. Je to dokonce eh, kriminální, řekl bych, a navíc je to vepsáno v historii. My tady na západě můžeme zajistit mír těmto zemím, které jsou součástí východního partnerství, nicméně nemůžeme jim zajistit bezpečnost. Nemám žádnou evropskou armádu, která by byla ochotná vyslat, vys, vyslat eh, vojáky, kteří by bojovali na Krymu nebo na Kavkazu. Což znamená, že tady určitá odpovědnost je. A tato odpovědnost je kolektivní. Znamená to, že by mezinárodní systém měl být nějakým způsobem reformován, což už je ale zase jiná otázka. A teď už končím. Poslední poznámka se týká hlavní, eh, hlavního aspektu týkajícího se Jižního Kavkazu. Musím vás ujistit, že Evropská unie je modelem měkké síly, postnacionální nebo transnacionální. Ovšem nepřítelem v této oblasti je nacionalismus. A tyto uh, národy se vzájemně neznají. Nepovažují ostatní národy jako někoho, kdo je jim rovnocený, ale za někoho, kdo je podřízený. A to je hlavní věc, hlavní problém, který bychom měli vyřešit. Děkuji. Unfortunately, uh... Děkuji. Bohužel téměř vypršel náš čas. Já vím, že pan Štětina chce ještě něco krátce říct, ale prosím velmi krátce. My vám děkuji paní předsedající, za tuto výjimku nakonec. Já bych jenom chtěl panu Minesianovi říci, že s váma plně souhlasím, že je třeba z politiky Náhorního Karabachu jednat. Já jsem se eh, navštívil Náhorní Karabach právě v době, kdy tam byla ona čtyřdenní válka. Mluvil, byl jsem navštívit eh, parlament Náhorního Karabachu a mluvili jsme o možnosti, aby eh, představitelé parlamentu Náhorního Karabachu Eh, navštívili například Evropský parlament, abychom je mohli vyslechnout a oni jsou ochotni to udělat. Tak já dávám nyní eh, k dobrému tento nápad, abychom posoudili, jestli je to možné, užitečné a jestli je to třeba udělat nebo ne. Děkuji za pozornost. Thank you, I promise. Děkuji. Náš čas skutečně vypršel. Takže musíme tento bod uzavřít. Dovolte mi, abych se rozloučila s našimi panelisty jménem nás všech. Chci poděkovat oběma za velice zajímavé příspěvky. A jsem si jistá, že se tomuto tématu ještě budeme věnovat. Mnohokrát děkuji. Merci, Je ne manquerai pas. Je vous enverrai un mail pour coordonnées. I kindly ask, uh... Poprosila bych členy výboru a ostatní účastníky, aby se usadili co nejdříve. have to do it alone. Yes, <laughs> sorry. no problem. Excuse me. Omlouvám se. Mohu požádat všechny účastníky, rychle zaujali místa nebo aby opustili místnost. Okay. Next point of the... Dobře, další bod na pořadu jednání je velmi stručný a technický. Jsou to informace z cesty pod výboru SEDE do Gruzie. Hlavním úkolem naší návštěvy bylo posoudit činnost Evropské monitorovací mise, která tam byla vyslána. V průběhu cesty jsme měli možnost navštívit kanceláře v terénu, dvě kanceláře v Mstchetě a v Kory. Připravili pro nás vynikající informace, technické informace. Byl tam i pan Kristutis Binkaukas, vedoucí mise. A chci připomenout, že už to bylo po druhé, co jsme měli příležitost sejít se s vedoucím mise v tomto funkčním období pana Jankaus se, jsme měli také na briefingu SEDE a EUMM. Já osobně jsem byla v centrále mise ještě předtím, v předchozím roce. Nicméně na této návštěvě jsme si mohli udělat celkový přehled o tom, jak probíhají operace EUMM A měli jsme také možnost vidět každodenní hlídky a pozorovat je. Navštívili jsme ABL, neboli administrativní linii, administrativní hranici mezi Jižní Osetí a územím, které má pod kontrolou Tbilisi. A viděli jsme, jak se dál vytvářejí hranice. Viděli jsme rozdělené vesnice, a také místa, která využívá ruská armáda ke každoročním cvičením. na území Jižní Osetie. Také jsme měli možnost k nesmírně zajímavým bilaterálním schůzkám na velice vysoké úrovni s gruzínským prezidentem, s gruzínským premiérem a s ministry gruzínského kabinetu, s ministry obrany a vnitra a také s náměstkem ministra zahraničí a ministrem pro reintegraci. A sešli jsme se také s celou škálou zástupců nevládních organizací, před touto misí já a pan Gáler měli možnost naštívit vysoce postavené politiky, kteří jsou uvězněni v Gruzii, včetně bývalého premiéra, ministra obrany Achalaje a bývalého starostu Tbilisi Ugulavu. Přehled o situaci v Gruzii je zejména o aktivitách v sektoru obrany a bezpečnosti a především co se týče operací EUMM, celkový dojem byl velmi pozitivní. Je zřejmé, že je nutné změnit situaci v oblasti justice, ale Zaznamenali jsme pozitivní prvky justiční reformy a jako obvykle jsme upozorňovali na selektivní justici a zejména na uvěznění členů opozice. Nadnesli jsme situaci v médiích Zejména o tom mluvili zástupci nevládních organizací a my jsme o tom diskutovali a poukázali jsme na to, že je nezbytné zachovat pluralitu médií v Gruzii. Ke konci cesty a zejména po briefingu na ministerstvu vnitra jsme měli možnost komunikovat s médií. Zástupci čtyř hlavních největších politických skupin v Evropském parlamentu, kteří se účastnili mise, protože my jsme zastupovali čtyři hlavní politické skupiny. My jsme se na tom jednomyslně shodli, podporujeme udělení vízové liberalizace Gruzii v co nejbližší době. Měli jsme za to, že by k tomu mělo dojít před volbami. A proto doufáme, že jednání v radě budou mít pozitivní výsledek. A Ptám se, jestli k tomu máte nějaké další připomínky, protože to je vlastně konec mé zprávy. Pan poslanec Zdrojevský? Pan poslanec Zdrojevský. Eh, já mám na paní eh, předsedkyni eh, otázku. Pokud vím, tak ve vězení jste se setkala s těmi vězněnými politiky. Jaké z toho máte dojmy? Jak to vypadalo? Eh, to nebylo součástí mise, jak už jsem řekla, poněvadž eh, povolení eh, se no, udělují individuálně. Já jsem tedy zažádala pan poslanec Galer taky, ale nebylo to poprvé, co jsem o to požádala a skutečně jsem mohla navštívit politické vězně. to by bylo na dlouho. Eh, určitě není pochyb a to vlastně potvrdil včerejší výrok Evropského soudu pro lidská práva eh, pana Bišvili, čili eh, předchozího premiéra vlády, kde je zcela jednoznačně řečeno, že část postupů uplatněných proti němu eh, byla výrazně politických. Eh, bylo tam řečeno, že jde o druhé zadržení, eh, které proběhlo násilným způsobem a mm, v rozporu s právem. A to byl skutečně důležitý politik, eh, lídr opoziční eh, politické strany a byl uvězněn eh, proto, aby byl jaksi eliminován z politického provozu, aby se nedostal do parlamentu. Čili toto je de facto to obvinění, ta námitka, Takto to eh, konstatoval Evropský eh, soud pro lidská práva eh, v jedné části vůči němu. To je takové prostě gesto. Já já mám tady jaksi známé postoje vůči Gruzii, eh, vůči gruzinské společnosti, bez ohledu na to, kdo tam právě vládne. Já myslím, že <clears throat> Gruzie eh, by se měla co nejrychleji připojit k západu. Je to země, která intenzivně eh, s námi spolupracuje, a to zvláště v bezpečnostní oblasti. V průběhu naší návštěvy se odehrávala také třístranná vojenská cvičení americko-britsko-gruzinská. A e, e, dialog s paní ministriní obrany a s představiteli NATO v Gruzii e, na nás učinila velmi pozitivní dojem. Víme, že gruzinské vojsko cvičí v poněkud jiných formátech a je třeba říci, že tady skutečně eh, je značná nezávislost na, na právě vládnoucí politickém establishmentu. Eh, také pozitivní byly naše eh, rozhovory s ministrem vnitra, který nás podrobně informoval o spolupráci Gruzie zejména tedy mezinárodní spolupráce v boji proti organizovanému zločinu a naplňování té tzv. cestovní mapy vedoucí eh, k liberalizaci vízového režimu, eh, což eh, tedy jak, jak si zhodnotil, tedy ocenil naše stanovisko. Pan Štětina, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl, dámy a pánové, informovat o tom, že včera jsme jednali na našem výboru AFET, výboru pro zahraničí, eh, o vízové liberalizaci pro Gruzii. Většina hlasů podpořila mínění, že je potřeba urychlit a nezdržovat udělení bezvízového styku Gruzii. V podstatě toto, eh, toto vyjádření zahraničního výboru podporuje to, co tady řekla eh, paní předsedkyně. Gruzie patří do rodiny evropských národů a to gesto eh, bezvízového styku je pro Gruzii velice, eh, velice důležité. To je asi všecko, co jsem chtěl říct. Děkuji. Thank you very much indeed. Mnohokrát děkuji. Tím bych tady uzavřela tento bod na pořadu jednání. A když dovolíte, já vás teď opustím, protože teď mám důležité zasedání a poprosím pana Štětinu, aby převzal předsednictví. Zítra máme na pořad vydání dva důležité body, včetně schůzky s vysoce postavenými veliteli NATO a s panem Domekem a v neposlední řadě také prezentaci zprávy pana Solany, kde bude také přítomen. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě bude ctí pokračovat v řízení eh, schůze. Musíme počkat chviličku na naše vzácné hosty, abychom se mohli věnovat poslednímu bodu našeho zasedání. Mějte prosím chviličku strpení a trpělivosti. můžeme přistoupit eh, k poslednímu bodu naší schůze a eh, tento bod je neméně zajímavý než ty dva předcházející dnes odpoledne. Je to téma hybridních hrozeb. Hybridní hrozby existovaly dávno, používaly se i v rytířských válkách, ale v poslední době se o nich začalo mluvit především v souvislosti s Ukrajinou. Ale netýkají se jen Ukrajiny, týkají se i eh, našeho boje s Daesh, týkají se i našeho boje s terorismem. Je to ten typ hrozby, který, která vyžaduje eh, interakci interních a externích politických nástrojů a hlavně spojenectví naše spojenectví v Evropě, to znamená spojenectví mezi Evropskou unii i jednotlivými členskými státy. My už jsme se zabývali hybridní válkou eh, na mítingu eh, našeho výboru Security and Defense v březnu 2016. Bylo to krátce předtím, než byla prezentována v Dubnu eh, Eh, Joint Communication, ten společný dokument, eh, který se zabývá charakteristikou, eh, charakteristikou hybridní války a jak taky různými postupy, která proti ní, proti ní bojovat. Ta historie je vlastně velice čerstvá, ale přesto už uplynula řada měsíců a bylo by dobré se podívat na to, jak eh, ten dokument Joint Communication funguje. A proto vítám eh, u nás eh, na našem zasedání tři vzácné hosty. To je především pan Pierre Delso, Deputy Director General, Growth, European Commission. Welcome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 Vzhledem k tomu, že jsem dorazil jako první, tak si dovolím začít. Děkuji vám a děkuji vám také za to, že jste mě pozvali na dnešní diskuzi, že jsem schopen, že dnes eh, mohu s vámi projednat tuto důležitou tematiku hybridních hrozeb. Když si dnes čtete noviny, tak vidíte eh, určitá oznámení typu toho, že nám hrozí teroristická hrozba, konkrétně ve Francii a Belgii. A otázka bezpečnosti je teď zásadní zásadní pro členské státy, Evropský parlament a obecně pro evropské občany. Musíme se tedy touto otázkou zabývat, musíme k tomu e, přistupovat a snažit se zjistit, jak vyřešit eh, otázku hrozby e, pro bezpečnost. Má to celou řadu aspektů a je jasné, že pokud je o názor komise, toto je zásadní věc. A my musíme dělat vše, co je v našich silách, proto abychom se snažili nalézt řešení teď pouze jako uh, informaci předtím, než přistoupím ke sdělení o hybridních hrozbách. Komise pracuje i na akčním plánu uh, zaměřeném na obranu. Tam se zabýváme otázkami obrany, je to také důležitá věc, věc a ten akční plán by měl být přijat, uh, doufám, do konce tohoto roku. Teď přistoupíme k hybridním hrozbám. Chtěl bych nejprve říci, že my jsme tady tři u stolu a já chci poznamenat, že je to společná činnost, že se tím zabývá komise, Evropská obrana agentura a Evropská služba pro vnější činnost. Společně jsme pracovali na tom sdělení, společně jsme je přijímali a budeme také společně pracovat na implementaci. To je klíčové sdělení. Všichni potřebujeme na tomto pracovat společně. Jsou to tři instituce, tři orgány, které jsem zmínil, a k tomu ještě členské státy a parlament. Pokud nebudeme postupovat jednotně, tak nebudeme úspěšní. Musíme tedy hledat způsob, jak spolupracovat všichni. Když se podíváme na samotné sdělení, na to, co jsme přijali, možná bych měl stručně zmínit několik bodů. Podařilo se nám identifikovat čtyři hlavní eh, oblasti, kde bychom měli zasahovat. Za prvé, musíme pochopit společně, co znamená hybridní hrozba. To je samozřejmě klíčové, pokud chceme být schopni detekovat a analyzovat eh, hybridní hrozby. Potom dám slovo Gáborovi a ten vysvětlí, jak v této souvislosti chceme postupovat. Druhá kapitola, druhá oblast činnosti spočívá v tom, že bychom se měli lépe připravit a zvýšit eh, naši odolnost. K tomu se také vrátím. Třetí aspekt. Musíme zorganizovat reakci na hybridní hrozby na úrovni EU v případě útoku a musíme také jasným způsobem definovat, kdo bude podnikat co. A také musíme zajistit, že budeme schopni odpovídajícím způsobem reagovat. K tomu se zase vrátí kolega a poslední část, poslední bod sdělení. Navrhujeme, aby probíhala evropská spolupráce a koordinace v souvislosti s hybridními hrozbami. Já bych se chtěl zaměřit zvláště na tu otázku e, posilování odolnosti a reakce na hrozby. To je zásadní věc. Jak jistě víte, Hybridní hrozby eh, chtějí otestovat naši eh, schopnosti reakce a zjistit, kde jsou naše slabosti, kde máme slabosti. Takže my se musíme zaměřit na potenciální strategické a kritické odvětví. Co tím máme na mysli? Musíme se například podívat na počítačovou trestnou činnost, musíme se zaměřit na kritickou infrastrukturu v oblasti energetiky, dopravy a vesmíru. Také musíme podnikat konkrétní opatření za účelem ochrany finančních systémů, musíme chránit veřejné zdraví a dále musíme se snažit více bojovat proti eh, extremismu a radikalizaci. Také se musíme zaměřit na financování eh, těch, kteří podnikají hybridní hrozby. Řekněme si to jasně, ne všechno je nové, nezačínáme tady od nuly, Máme už řadu evropských eh, interních politik, které jsou zaměřeny na zvýšení eh, odolnosti a na prevenci. Nebudu to teď vyjmenovávat, ale máme velký počet opatření v této věci. Ale, a to je důležitá věc, hybridní hrozby mají specifickou povahu a souvisí s řadou aspektů zároveň. Takže první věc, která je extrémně důležitá podle nás, je mluvit o tom. Musíme zajistit nebo posílit synergie mezi existujícími strategiemi a odvětvovými politikami a musíme se na to dívat holisticky. Tak, abychom zohlednili případný hybridní útok nebo hrozbu. To je první aspekt, který považujeme za velice důležitý. Druhá důležitá věc. Musíme identifikovat další nástroje a možnosti, jak ještě více posílit naši odolnost. Zvláště v souvislosti s infrastrukturou. A za třetí, třetí aspekt, musíme také rozšířit kapacity, tak abychom mohli reagovat v případě, že nějaký členský stát se stane obětí hybridního útoku. Musíme použít všechny nástroje, které máme k dispozici, musíme vycházet z evropské solidarity, vzájemné pomoci a také plně musíme využít Lisabonské smlouvy. Teď, dámy a pánové, to sdělení je samozřejmě významným krokem, a já ji považuji za výsledek společné práce všech těch tří institucí, které jsem zmiňoval. Nicméně, není to ještě konec, je to vlastně eh, samotný začátek. Klíčové potom bude, jak to implementovat a zajistit, že všechna opatření budou přeměněna na jednotlivé kroky. To, co je popsáno eh, ve sdělení, musí být plně zavedeno do praxe. Musíme zajistit, že všichni my pracujeme, usilujeme o společný cíl, protože hybridní hrozby nebudou čekat, než se připravíme. Děkuji. Děkuji, pane Delso, za váš příspěvek a slovo má pan Iklody. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji a dobré odpoledne. Je mi velkým potěšením tady být. Děkuji vám za pozvání a také za příležitost se tady vyjádřit, vysvětlit, jaká je situace. Poté, co se nám podařilo vytvořit ten velice důležitý produkt, jak zmiňoval Pierre. Nicméně není to samozřejmě konec procesu, pouze samotný začátek. Velká část práce bude právě ta implementace a ta ještě stojí před námi. Hybridní hrozby, o tom se hodně mluví. V poslední době je to termín, který je velice v módě, objevuje se v novinách, i ekonomické instituce jej často používají. Je velmi důležité pochopit, co hybridní hrozby znamenají. Je totiž jednoduché tuto nálepku eh, na něco přilepit a eh, prostě všechno označovat hybridní hrozbou. Kybernetická poči- eh, kybernetické hrozby například. Nebo problémy s dodávkami energií. To nejsou nutně vždy hybridní hrozby. Tam jde spíše o kombinaci různých otevřených i e, tajných nástrojů konvenčních i nekonvenčních, e, komerčních, subverzivních, civilních i vojenských. Prostě jde o kombinaci různých nástrojů. To, když se potom použije ústředně vytvořeným způsobem za nějakým konkrétním účelem, což je ve většině případů destabilizace, eh, oslabení oběti toho útoku, tak v tom případě se dá hovořit o hybridních útocích. Velice důležitou vlastností hybridních eh, útoků je to, že se mění. Přizpůsobují se, vyvíjejí se. A velice se, veli, z velké části se také odvíjejí od reakce e, z naší strany na danou hrozbu. Zaznamenali jsme hybridní hrozby z jihu i východu v poslední době a to naše společné sdělení i evropský přístup se vyvíjejí. My se snažíme reagovat na oba typy hrozeb. I když jsou, pokud je o jejich povahu, eh, oddílné, jsou tam určité společné vlastnosti, tedy u těch hrozeb, které přichází z jihu a těch, které přichází z východu. Velice důležitou vlastností hybridních vlastností je to, pardon, hybridních hrzeb je to, že vždy usilují o nějak, nalezení nějaké slabosti, nehledě na to, zda jsme silní nebo slabí, eh, zranitelní. Zranitelnost neznamená vždy nutně slabost. Může to být nějaká zranitelnost našich společností nebo zranitelnost eh, kritické infrastruktury. Může se jednat také o zranitelnost institucí. A cílem je vždy právě ta zranitelnost. Další velice důležitou vlastností hybridních hrozeb je to, že se vždy snaží vytvořit eh, nejednoznačnou situaci. To znamená, že nikdo neví, co se děje. Kdo jsou ti zelení mužičci, které vidíte? Bez nějakého označení. Takže jde o vytvoření zranitelnosti, potom nejednoznačnost, to znamená zajistit, aby nebylo možné přisoudit určitou činnost pachateli, čímž se vlastně komplikuje také přijímání rozhodnutí. Potom další vlastnost spočívá v tom, že hybridní hrozby se snaží vždy zůstat eh, pod Prahem. To znamená, nechtějí dosáhnout úrovně, která nutně vyvolá nějakou reakci. Pouze testují neustále reakci a ujišťují se také, nebo zajišťují to, že eh, situace zůstane nejednoznačná, zmatená. Potom další vlastnost. To možná neplatí vždy, ale často hybridní hrozba eh, souvisí eh, s kampaní dezinformace. Vytvoří se takový virtuální svět, virtuální realita, ve které se vám někdo snaží vysvětlit, co se děje. Není to ovšem reálný svět, jde o virtuální realitu. Co s tím můžeme dělat? Za prvé, musíme zjistit, kde, jsou naše, kde je naše kritická zranitelnost. To se samozřejmě snadno řekne, ale těžko dělá. Někdy i v konkrétní zemi je obtížné otevřeně hovořit o tom, v čem spočívá naše vlastní zranitelnost. Pokud ovšem chceme nalézt dobrá řešení a konkrétně pokud chceme zajistit solidaritu, v komunitě obecně musíme jasným způsobem říci, v čem spočívá kritická zranitelnost. I prostřednictvím implementace společného eh, sdělení se budeme snažit tomuto věnovat. Budeme provádět různá šetření, jednak v členských státech i klíčových partnerských zemích a budeme zjišťovat, kde spočívají takovéto zranitelnosti kritické. Dále, musíme si udělat jasnou představu o tom, co se děje kolem nás a co se blíží. To se nazývá situational awareness, povědomí o situaci. Často je možné identifikovat určité ukazatelé, varovné signály, které vám naznačují, že probíhá nějaká hybridní činnost už teď a když zaznamenáte řadu signálů, které pochází z různých oblastí, tak můžete začít podezřívat někoho, kdo zatím stojí. Můžete si říct, že eh, existuje nějaká ústředně naplánovaná činnost, někdo, kdo to všechno spustil. Jeden ze způsobů, jak reagovat na tyto hrozby, je posílit naši odolnost. To říkal i Pierre Jde o odolnost společnosti, institucí i infrastruktur. A to je právě oblast, kde EU a konkrétně komise může zajistit cenou podporu členským státům. Měli bychom se také zaměřit na prevenci a odrazování to je věc, která se nepoužívá příliš často eh, v EU, nicméně pokud je o odrazování, tam má EU také důležité nástroje, například sankce nebo diplomatická izolace, to je takový druhý příklad. Takže máme nástroje, které je možné použít a snažit se odradit pachatele trestné činnosti od toho, aby pokračoval v nějaké činnosti nebo aby vůbec e, nezačal takovouto činnost vyvíjet. Potom samozřejmě, pokud prevence nefunguje, eh, následuje další etapa a sice reakce. Tady zase evropská komunita může představovat výraznou sílu. Samozřejmě i solidarita tady hraje kritickou úlohu. Dále. Musíme se zaměřit na rozhodování. To je také takové nejednoznačné prostředí, nevíte přesně, co se tam děje, ale očekává se, že Politikové, kteří přijímají rozhodnutí v případě krize, musí zareagovat rychle a rezolutně. Takže měli bychom se na toto zaměřit a pochopit, měli bychom pomoci pochopit eh, politikům situaci, tedy přijímání rozhodnutí v případě krize. Na hybridní eh, hrozby nereagujeme v izolaci eh, od ostatních aspektů, nejsme takový Robinsoní opuštění na nějakém ostrově. Působíme v komplikovaném prostředí a jak jste viděli i ve společném sdělení, eh, spolupracujeme například s NATO, EU a NATO spolupracují a obě tyto organizace se snaží vytvářet takové mechanismy, které by nám mohly pomoci a pracují společně. A to se týká reakce, odrazování i eh, toho situačního povědomí. Dostali jsme tedy úkol od Rady pro vnější záležitosti eh, více než před rokem v květnu 2015, kdy Rada nám e, dala za úkol vytvořit opatření a pomoci členským státům bojovat proti hybridním hrozbám. Nejenom tedy členským státům, ale i partnerským zemím. A také jsme jim měli pomoci e, posílit odolnost rozdělení mezi členskými státy a partnerskými stát, eh, státy nebo zeměmi je důležité. Pierre zmiňoval v této souvislosti to, že společné sdělení je pouze začátek dlouhé cesty. Společné sdělení, jak jistě víte, bylo prezentováno členským státům a implementace bude probíhat z velké části prostřednictvím Korperu, nebo to Korper bude koordinovat a také existující pracovní skupiny je velice důležité doplnit tam také ten aspekt PSE, To má totiž důležité dopady z hlediska bezpečnosti. A teď ještě eh, stručně ke konkrétní úloze služby pro vnější činnost. V několika následujících dnech vytvoříme eh, specializované buňky ve spravodajském centru v rámci služby pro vnější činnost a ty budou pracovat v jednotlivých institucích společně s členskými státy a i e, společně s některými partnerskými zeměmi budou zhromažďovat informace, jednak z otevřených zdrojů i utajených. Dále budou tyto informace analyzovat přičemž si nasadí mm, takzvaně hybridní brýle, to znamená, budou na to nahlížet z tohoto hlediska, zda uh, hrozí nějaká hybridní hrozba nebo útok a potom budou poskytovat poradenství politikům tak, aby na základě toho mohli přijímat informovaná rozhodnutí a budou se snažit zjistit, jak tuto činnost eh, buď úplně zastavit nebo zmírnit její dopad. Potom bude vytvořeno Centrum excelence, to bude v blízké době oznámeno a cílem takového centra bude vést výzkum, školení, pořádat školení um, a různé činnosti v oblasti hybridních útoků nebo hrozeb. Spolupráci mezi EU a NATO, to už jsem zmiňoval. Tam jsou čtyři kritické oblasti. Budeme spolupracovat jednak situační povědomí, to znamená, měli bychom společně vytvořit chápání, vytvořit nějaké společné chápání reality, vycházet ze stejných konceptů. Dále musíme harmonizovat náš mechanismus reakce tak, abychom zajistili, že budeme v případě hrozby jednat rychle a koherentně, že našim členským státům poskytneme lepší služby. Za třetí, kybernetická činnost hrozby. To je komplikované, nebudu zacházet do podrobností, pouze zmíním, že je tady velice důležité, aby obě organizace spolupracovaly a za čtvrté strategická komunikace. Komunikace s vlastní veřejností i e, komunikace s, ne, s nepřítelem. Musíme jasným způsobem informovat o tom, co se děje a musíme zajistit, že v našem úsilí budeme sjednocení. Poslední poznámka. To bych jenom zmínil tři problematické oblasti. Jednak zranitelnost, to už jsem říkal, Zmiňoval jsem, že je velice citlivé pro členské státy, eh, aby odhalili, v čem spočívají jejich eh, zranitelné body, ale je to zároveň důležité. Úroveň hrozby se zvyšuje a o to důležitější je transparentním způsobem informovat o tom, v čem spočívá naše zranitelnost. Musíme jednat s partnerskými zeměmi, které jsou výrazně exponovány hybridním hrozbám, jsou často otevřeny, eh, transparentně informovat. Potom výměna informací, to je také kritická oblast, další. Z důvodu utajení na jedné straně a také z důvodu toho, že některé eh, věci jsou technické, odborné prověrky, například jsou nutné k tomu, aby někdo mohl pracovat s takovými informacemi. A někdy je, jde o kulturní důvody, tedy abychom šířili takovou kulturu v rámci mm, celé Unie, schopnost pracovat s utajenými informacemi. Když je nějaká informace zveřejněna, pronikne na veřejnost, tak se tím sníží odolnost daného členského státu. Dále v rámci evropských institucí, ale i v rámci jednotlivých členských států je důležité to, abychom nahlíželi na problematiku holisticky. Není to pouze otázka energetiky nebo obchodu je to holistická záležitost, taková je povaha hybridních hrozeb a my budeme schopni efektivně reagovat pouze, pokud budeme takto eh, hybridní hrozby chápat. A potom poslední věc, zmínil bych solidaritu, to je další kritická záležitost, aspekt. Když si čtete naše společné sdělení, můžete vidět, že se tam navrhuje jeden krok na toto zaměřený. Jde o to, abychom se podívali na článek 42.7, eh, ten známe. Je to článek respektive tento, tento článek je článek 222 smlouvy o EU. A sice, jak eh, zajistit solidaritu v rámci celé evropské komunity, komunity nejenom díky těmto eh, článkům v případě hybridního útoku, nebo i v případě pouze hrozby, protože prevence je kritická. Děkuji. Děkuji, děkuji pane Klody. and now, last but not least. Mr. Goose, Deputy Chief Executive, European Defence Agency. The floor is yours. Although um, the European Defence Agency is not i když eh, Evropská obranná agentura není součástí toho procesu eh, přeskumu, tak eh, přesto vám děkuji, že jsme zde pozváni. Ten společný rámec je samozřejmě zde proto, abychom mohli čelit eh, hybridním hrozbám. Eh, a já eh, bych se soustředil na výsledky toho společného rámce. To bude důležitý základ pro budoucí práci. My jako Evropská obrana agentura chceme podstatně přispět ke společnému úsilí komise a diplomatické službě a tak, abychom měli skutečně hmatatelné eh, služ, eh, výsledky. Eh, z našeho hlediska, jestliže tedy chceme se tím opravdu moci účinně zabývat, musíme mít celá hmatatelné možnosti. Ministři se v loňském roce ptali, jaké, po analýze, co je vlastně třeba eh, pro účinnou obranu. Eh, naše agentura eh, se tím zabývala ze dvou stránek. A pokud se týče toho prvního zasedání v březnu, se nám podařilo získat více než 80 expertů z členských zemí, zástupce z komise, z oddělení pro Eh, externí službu, zahraniční činnost a tak dále a od NATO. Především tedy, co to znamená. Eh, provedli jsme eh, první posouzení z hlediska národního a multinacionálního. Takže co z toho vyplývá? Tak především jde o tu detekční fázi. Ta je vždycky zásadní Eh, v, vůči hybridním hrozbám. Eh, tady potřebujeme mít eh, určité strategické povědomí tak, abychom byli schopni fungovat na, na úrovni národní, nadnárodní a evropské. Otázka další je, jak můžeme naši připravenosti přispět k účinné obraně. A to znamená, že je třeba podporovat nějakým způsobem občanskou odezvu, musíme fungovat jako občanská společnost a musíme budovat odolnost vůči těmto hrozbám. Když se podíváme na vojenské schopnosti, které by měly být na prvním místě, tak především spoleháme na IT a komunikační sítě, ale také třeba na soukromé elektrické sítě, logistika, eh, eh, sítě plynu a tak dále. Eh, dospěli jsme k závěru, že zbraňové systémy budou muset eh, se více integrovat a budeme eh, muset mít záložní zdroje, které budou odolnější. Musíme také být robustnější, což jsou vlastně požadavky, které s koncem studené války zapadly. Je možné se tedy eh, vrátit eh, k dalším záležitostem, jako jsou komunikační informační systémy, kybernetická oblast, eh, možnost rozmístění jednotek, lékařská a další, další, další aspekty. další tedy teoretické cvičení Eh, se zaměřilo na to, jak dosáhnout cílu. A tady jsme de facto šli dále do podstaty jednotlivých našich schopností a možností jejich přizpůsobení eh, příslušné situaci a stanovení priorit. Zdá se, že toto cvičení také přilákalo zájem, eh, poněvadž opět jsme měli více než 90 národních expertů a podobně jako v prvním případě eh, podpora ze strany eh, diplomatické služby Evropské unie, NATO a národních států byla silná. Děkuji vám. Děkuji za poslední příspěvek, děkuji všem třem pánům eh, za to, že eh, tak ladili dohromady odpovědi na tak vážnou otázku, jako je společné sdělení Evropskému parlamentu a radě. Eh, dřív než dám slovo panu Zdrojevskému, který otevře diskuzi, já bych položil sám jednu otázku, která mě velice pálí. Ta cyberválka, ta kybernetická válka, je jednou ze zbraní války hybridní. A že například Ruská federace vede hybridní válku proti eh, Evropské unii, je jasné. To je snaha Evropskou unii a její jednotu rozložit. Já to velice dobře cítím ze své vlasti. Já jsem sám Čech z České republiky a ta e, hybridní válka ve smyslu informační války je v České republice bohužel velmi úspěšná. A proto bych se rád zmínil a zeptal. Zřejmě to bude otázka na pane, pana Delso, neboť se týká e, komise. Jak ta komise bojuje proti tomu přívalu lži, které se na nás eh, valí eh, z, od, z, z Moskvy. Jakým způsobem eh, tomu odolává? Pokud já vím, tak rada doporučila komisi, doporučila komisi, aby vytvořila jakýsi tým, který bude vzdorovat dezinformacím, které se valí do Evropy. Paní Mogherini to vyslyšela, vytvořila tým, který má 8 nebo 9 členů. Když si představím tu sílu, kterou představuje například eh, Russia Today, kde proudí ta tisíce dolarů, tak se mi zdá ta odpověď Evropské unie neadekvátní. A moje otázka zní, jestli jsou nějaké snahy v komisi e, posílit finančně i organizačně tým, který se bude těm dezinformacím bránit? To je moje otázka a nyní prosím pana Zdrojevského. E, pane Zdrojevský, máte slovo. So, ah, okay. Okay, sorry. Sorry for that. <laughs> no, no problem. Eh, začnu od podí. Eh, já bych eh, začal poděkováním panu předsedovi, který vlastně daleko lépe, nežli bych to byl schopen já sformulovat první otázku. Ale já začnu retorickou otázkou, na kterou také odpovím. Chtěl bych vědět, jak podle vás, našich panelistů, eh, kolikrát tedy eh, ta eh, komis, tedy výbor pro obranu, kolikrát se projednávala. Na našem výboru jsme se to snažili definovat už několik desítekkrát a já už mám určitou tezi o tom, jak by bylo možné definovat Eh, hybridní konflikty, eh, jak popsat charakteristické rysy hybridních konfliktů. A já chci říci, že my ve výboru už jsme poněkud eh, unaveni neustálým definování hybridních konfliktů. To není problém pro vás, to si musíme nějakým způsobem vyřešit my ve výboru, protože opravdu je třeba na tom pracovat. Za druhé, už několikrát jsem ve výboru SD eh, říkal, že jelikož máme co dočinění s hybridními konflikty, které jsou docela slušně definované, eh, je třeba, abychom eh, si vydefinovali odezvu, odezvu na hybridní válku. A samozřejmě i ta naše odpověď musí být hybridní. Eh, musí to být také složité, komplikované a znamená to spolupráci mnoha různých složek, tak, aby ten efekt eh, byl efektivní. Ale my v současnosti nevíme a nejsme úplně přesvědčeni o tom, že bychom byli připraveni reagovat hybridně na hybridní konflikty, eh, hybridními nástroji. Naopak jsme přesvědčeni, že tady jde o řekněme, duplikaci eh, mnohých prác, mnoho úsilí, mnoha analýz. A že tedy to eh, naše vnímání eh, té bezpečnosti není zatím dostatečná. Další věc, která je podle mě důležitá, možná by to mohl ilustrovat i pan Četina, včera na výboru AFET jsme si vyslechli velmi zajímavou zprávu jedné americké agentury, eh, který analyzoval to, eh, jak eh, se Evropané staví k činnosti vaší, tedy Evropské unie, k možnosti finančním a tak dále. Obecně to vypadá tak, že jedině pol, polská veřejnost plně akceptuje eh, zvyšování eh, obranných výdajů, tam je nějakých 60%, pro, ve Španělsku je to pouhých 13%. Ale eh, celkově se zdá, že občané si příliš si ne, nevidí tak, že by bylo třeba posilovat obranu. A to, to je myslím trošku problém. No a nyní, eh, pokud se týče těch definic a toho, jak to vidím, eh, k tomu bych měl několik otázek. Za prvé, v jaké míře v současné době probíhají práce v tom smyslu, abychom v zájmu bezpečnosti Eh, získali eh, jediné civilní satelitní systémy Galileo a Koperník, aby tedy byly využité pro vojenské účely. Oni jsou samozřejmě, eh, tedy jejich účel je civilní, ale mohly by sloužit jako alternativa k americkému GPS, pokud se týče provozu silničního, leteckého, lodního, ale taky si myslím, že v souvislosti s terorismem by nám mohly eh, pomoci ochránit se před eh, nukleárními havariemi, energetickými eh, haváriemi, ale zajímal mě, do jaké míry se různé služby zajímají o tyto systémy, které by nám možná mohly Eh, urychlit naše reakce na hrozby. Druhá otázka se týká informační politiky. V Evropě eh, nepochybně probíhají, probíhá množství eh, propagandistických činností na internetu, obrací se na, mla, na mladé, různé rekrutmenty a tak dále. Eh, v Evropském parlamentu jsme nedávno připravili dokument, jak reagovat na tuto propagandistickou válku, ale mě by zajímalo, jak vy ve vašich institucích eh, eh, se stavíte k problematice řádného informování evropské veřejnosti o možných hrozbách a především činnost na potírání těchto rizik. Do jaké míry jste připraveni zde vyvíjet činnost, nebo do jaké míry vyvíjíte činnost, tak abychom si byli schopni poradit s desinformační propagandou. A eh, především tedy o to, abychom měli věrohodné informace o tom, co se tady děje a šíří. A ještě třetí otázka, finanční. Obecně jak můžeme vyhodnotit současný eh, finanční stav nejdůležitějších evropských institucí, tedy na to, jak jsou finančně odolné, aby si mohly poradit s těmito hrozbami? V kybernetickém prostoru eh, útoky na elektrárny eh, nebo hackování informačních systémů, zabezpečení vnější hranice – Eh, prostě zvyšování odolnosti tím nejjednodušším způsobem jsem to vyjádřil. Děkuji. Děkuji, pane Zdrojevský. Kdo chce ještě dál vstoupit do diskuze? Pokud nikdo není, já bych prosil pány, aby odpověděli na zadané otázky. Byly vlastně dvě. Jedna moje, která byla prostější a jedna složitá, trojčlenná, kterou položil pan Eh, Zdrojevský. Ještě eh, než vám dám slovo, pánové, bych chtěl eh, poděkovat pane Zdrojevský Polákům, kteří obsadili první příčku v posledním průzkumu na otázku, zda jsou proevropští. Poláci 72% se projevili jako nejvíce proevropský národ v Evropě a to je velice důležité. Prosím, pánové, máte slovo. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. A já bych na úvod chtěla reagovat a kolegové samozřejmě doplníme odpovědi. Začnu vaším zamyšlením nad tím, jestli potřebujeme víc času, abychom zjistili, co je to, eh, tato hrozba. My to víme, vy to víte, já jsem si jistý, že i členové tohoto výboru to vědí. Ale nemusí to být tak zjevné všem ve všech členských státech, protože samozřejmě také platí, že můžete mít určité síle, subjekty, úřady, které si nejsou vědomy toho, že jim hrozí hybridní útok. Prostě si to neuvědomují. A proto je také důležité, a já samozřejmě nespochybnuji, že vy to víte, ale je také důležité, abychom zvyšovali povědomí mezi těmi, kdo si možná nejsou vědomi toho, že čelíme takzvané hybridní hrozbě. To je první věc. Ale nejdůležitější je to, že vůbec poprvé členské státy EU, Evropský parlament a komise a také my společně diskutujeme o tom, jaké konkrétní kroky můžeme podniknout, abychom se postavili hybridní hrozbě. A vůbec poprvé máme politický dokument, který stanoví určité kroky, určitá opatření, konkrétní lhuty a doufáme, že dosáhneme koncensu všech členských států parlamentu a Evropské komise. A já myslím, že toto je nesmírně důležité. A upřímně řečeno, my jsme debatovali o tom, jestli bychom měli zveřejnit takovouto strategii, protože když se zveřejní, do jisté míry to samozřejmě upozorní i ty protižky, takže upozorňujeme na to, co budeme dělat. Nakonec jsme se rozhodli, že by to měl být veřejný dokument, protože do jisté míry je také důležité ukázat ostatnímu světu, že jsme si vědomi této případné hrozby a že se snažíme najít nějaká řešení proti ní. A možná jedna poslední obecná poznámka, než přejdu k těm konkrétním otázkám. Poslední obecná poznámka. Řešením hybridní hrozby není jenom to, co dělá komise nebo některý úřad. Je to společná odpovědnost. Zapojit by se měly všechny členské státy protože můžete mít hybridní hrozbu, která je zaměřená na Českou republiku, ale je možné, že třeba i na Polsko a Polsko si toho není vědomo. Že to vlastně platí v České republice, ale ne v Polsku. Takže je to společná odpovědnost, potřebujeme společnou reakci a kolegové se k tomu jistě vrátí, ale já si myslím, že je opravdu důležité, aby bychom byli schopni postupovat společně. A teď k vašim konkrétním otázkám. Já mám mimo jiné na starosti eh, vesmírnou politiku. A my teď pracujeme na vesmírné strategii. Komise by ji měla přijmout do konce tohoto roku a ta se bude zabývat případným využitím vesmíru do budoucna. A jednou z dimenzí je samozřejmě aspekt bezpečnostní. Co se Galilea týče, Galileo je civilní program. Souvisí s GPS. Pardon, vlastně GPS je vojenský program a Galileo je civilní program. Nicméně v rámci útvarů nebo služeb, které nabízí Galileo, je jedna specifická dimenze, a totiž eh, služby související s veřejností. Je to tool, který umožňuje využít Galileo pro komunikaci mezi veřejnými službami. A je zřejmé, že tato dimenze je nesmírně důležitá pro členské státy. A mnoho členských států je připraveno využívat tuto funkci jakmile to bude možné, jakmile bude Galileo k dispozici. Takže Galileo je civilní systém, ale jistě tady bude ještě tento aspekt, který souvisí s komunikací a to je velmi důležité. Co se Kopernika týče, jak správně říkáte, Kopernikus je pozorovací záležitost, pozorování vesmíru a samozřejmě, když pozorujete Zemi, vidíte spoustu věcí, vidíte i to, co původně nehledáte. Takže z tohoto pohledu, a to bude zřejmě součástí strategie, chceme také vědět, jak využít program Kopernikus i eh, pro bezpečnostní záležitosti, protože si myslíme, že to je důležité, možná neodděleně. Kopernikus bychom měli nahlížet eh, společně s ostatními systémy, nemělo by se to dělat izolovaně, ale skutečně si myslíme, že Vesmír a satelity, které vlastní Evropská unie, by se měly využívat i pro bezpečnostní záležitosti a pro pozorování toho, co se děje ve světě. A mimo jiné, důležitý věk je také migrace. To by tomu také mělo patřit. Takže mělo by to být součástí toho strategie. Ještě to nemáme dopracované, ale myslíme na to. K té vaší druhé otázce do jisté míry to vlastně souvisí s tím kybernetickým útokem a s tím, co už teď máme. Je zřejmé, jak jsem říkal, že reakce musí být kolektivní. Takže to nej, nej, nejenom otázka zdrojů a tak dále, je to kolektivní reakce. Pokud vám hrozí nějaký útok někoho zvenčí, Rusko, ISIS, mohl by to být někdo jiný, potřebujeme kolektivní reakci. A musíme být schopni společně využít všechny zdroje, které mají k dispozici jednotlivé členské státy na úrovni EU. Ale je zřejmé, že je tady jedno sdělení této komunikaci a totiž potřebujeme posílit naše zdroje. A to je také jeden z aspektů, který bude důležitý v této komunikaci. Zvyšováním povědomí tím, že zahájíme debatu na politické úrovni s vámi a s členskými státy, chceme, aby členské státy také vynaložily určité úsilí a vyčlenili zdroje, které jsou nezbytné pro takovou konfrontaci, protože pro některé členské státy je možná zjevnější, ale některé si toho možná nejsou vědomi. Takže potřebujeme posílit zdroje na národní úrovni, na úrovni EU a potřebujeme lepší koordinaci. Co se kybernetické bezpečnosti týče, to je samozřejmě, a já se k té vaší otázce, mm, k té radikalizaci ještě vrátím. Kybernetické bezpečnosti je samozřejmě důležitý prvek ochrany, jak víte, na úrovni EU na tom pracujeme. Máme návrh směrnice, ten už je téměř hotový, protože máme politickou dohodu mezi parlamentem a členskými státy, ale ještě se to musí přijmout a implementovat. A samozřejmě sdělení, které z toho vyplývá, obecně, je to, že musíme posílit a zavést mechanismus, který zajistí, že budeme mít lepší systémy pro boj proti kybernetickým útokům. A já si myslím, že to je skutečně důležité. K radikalizaci a využití internetu pro radikalizaci, jak říkáte, komise na tom také pracuje a je zřejmé, že zjišťujeme, co se dá udělat, protože když jdete na internet, máme tam prostředníky a my zjišťujeme, co můžeme dělat s těmito prostředníky. Abychom se pokusili vyhnout tomu, že takovýto obsah je dostupný nejenom pro mládež, ale vůbec pro všechny. Takže pracujeme na tom, připravujeme plán pro boj proti radikalizaci a toto je jedno z opatření, která předpokládáme. Abychom se pokusili přinutit nebo alespoň vybízet tyto prostředníky, aby takovýto obsah stáhli aby nebyl přístupný. A teď ještě dám příležitost kolegům, aby doplnili mé reakce. Mnohokrát děkuji. Samozřejmě nemusíte nic doplňovat. Já mám pár poznámek. Za prvé, to celé společné sdělení a veškeré ty snahy se dotýkají toho, že chceme zjistit, jakou podporu může Evropská unie poskytovat členským státům, ve snaze postavit se eh, hybridním hrozbám. Takže boj s hybridními hrozbami je a zůstane především národní záležitostí. To nikdo nebude přebírat. Nikdo do toho nebude zasahovat. Členské státy musí udělat svůj díl. Ale my je máme podpořit. A je možné, že jsou tady oblasti, kde může Evropská unie poskytnout velice užitečnou podporu jednou z těch oblastí je jistě povědomí o situaci, abychom pomohli pochopit, co se v tom světě kolem nás děje. Já myslím, že je to velice důležité, aby tato podpora Evropské unie byla jako taková první vrstva. Odolnost, to je naprosto zásadní. A jak říká Pierre, tato směrnice, pokud jde o posílení naší kybernetické obrany, je naprosto zásadní. Máme tu směrnici o těchto informacích. Je to kritický prvek i pro průmysl. Máme určité, určitá východiska, abychom to dokázali poměřovat, abychom zvyšovali povědomí. Máme minimální požadavky a to je velice důležité. A v tom spočívá síla komise a evropského úsilí. U té odolnosti je to regulatorní moc v celém sektoru, abychom zajistili, protože jsme propojení. Nikdo nemůže stavět ploty kolem nějaké země a říct, u nás jsme si kybernetický hrozeb velice vědomi, my se dokážeme ubránit sami. Ne, protože jsme propojení. A navzájem jsme na sobě opravdu závislí, takže odolnost. Další věc je komunikace. My to vidíme. Musíme zůstat jednotní, co se komunikace týče. To je naprosto zásadní. Vidíme, jaké jsou důsledky, když necháme naše protivníky, aby mezi nás něco vklínili a rozdělili nás. Budeme silní, když zůstaneme jednotní. Když ne, tak budeme zranitelní. Solidarita. To je také kritický prvek. Vy jste to všichni zdůrazňovali. A to je ten tmel, který můžeme zajistit. A to je velice důležité. Nesmíme oslabovat, ale dále posilovat. A hybridní hrozby jsou rozhodně prostředím, které vyžaduje, aby evropská komunita vyjádřila a uplatňovala na solidaritu. Kybernetické útoky, kybernetický prostor nabízí skvělé příležitosti, ale dá se tam také skvěle páchat zločin a škodit. Víte třeba, že Cimentek odhadoval ekonomické ztráty plynoucí z kybernetických aktivit ve výši až 1 trilion eur za rok. To je neuvěřitelná částka. Ale víme také, že využití kybernetických prostředků je rozhodně součástí eh, moderní války v dnešní době. A do budoucna o to bude ještě víc. A už bylo řečeno, že potřebujeme posílit odolnost vybavení, které využíváme pokud chceme být schopní využívat ho, když to bude nutné. A další závěr, který z toho vyplývá, a tady je proto také komise zásadním hráčem, je spolupráce s průmyslovými sektory. Kybernetický prostor není jenom jakési hřiště pro vlády. Týká se to průmyslu, jednotlivců, kteří staví internet. Takže musíme spolupracovat s průmyslem a to komise dokáže a to je velmi důležité. Právě oni navrhují ty sítě, které využíváme a oni utvářejí naši budoucnost. To, to, jak bude vypadat to prostředí. A je velice důležité, aby to vlády věděly, aby dokázali dnes přijmout správná rozhodnutí pro budoucnost. A pak informace, Tam bylo prakticky několik otázek, které se toho týkaly. To není kontrapropaganda. Když se postavíme proti masivní centralizované mašinérii propagandy, řešením není to, že vybudujeme další centralizovanou mašinérii. To nejde. Protože o to v EU prostě nejde. To nemůžeme udělat. Informace jsou naprosto zásadní, příprava veřejnosti a je tady řada opatření, která se samozřejmě v diskuzích objeví. Týká se to struktury toho, jak jsou financována jednotlivá média. Někdy samozřejmě ze zahraničí. Takže bude spousta diskuzí, které se všechny budou snažit omezit naši zranitelnost v této oblasti velice důležité vzdělání a osvěta. Týká se to našich eh, teenagerů, naší mládeže. Jak se proti tomu postavit? Jak zabránit těm obrovským snahám o vymývání mozků, které se objevují na straně jednotlivých organizací, teroristických organizací? Ano, a já myslím, že to je asi vše. Děkuji. Pan Gus. I think Já myslím, pane předsedo, že všechno, nebo většina, ne, všechno už bylo řečeno. V rámci mé oblasti evropské bezpečnosti a obrany bych chtěl zdůraznit jednu věc, a totiž ještě nejsme na konci cesty, samozřejmě, že ne. Jsme spíš na začátku, jak říkal Pierre. Ale všichni si musíme uvědomit, že už jsme ušli dalekou cestu. Protože teď poprvé děláme něco společně. Jednotlivé instituce, komise, služba pro vnější činnost, my jako mezivládní orgán spolupracujeme. A já mám strach jenom z toho, že členské státy, a tady musím ukázat prstem na členské státy, Gabore, vy jste to říkal, i členské státy musí začít něco dělat ten řetězec je tak silný, nakolik je silný ten nejslabší článek. Takže všichni si musíme uvědomit i v členských státech, že musíme na tyhle věci dát dávat peníze a musíme se dělit o informace, abychom byli odolnější. Protože já myslím, že všechno stojí a padá na té odolnosti. A když na to dokážeme navázat, když dokážeme stavět na tom, čeho už jsme dosáhli, je možné, že společně se dostaneme do oblasti, kde můžeme říct, ano, asi to máme pod kontrolou. 100% to pod kontrolou mít nebudeme, ale většinu bychom mohli dostat pod kontrolu. Tady, tady zazněla takřka unizónu jedna výzva, a to je výzva k jednotě Evropské unie. Ty snahy po její rozbití jsou i výsledkem vítězství v té informační válce i můžeme těm bezpečnostním rizikům, které kolem nás jsou, čelit jedině tím, že budeme držet pospolu. Eh, pane Zdrojevský, ještě vy jste chtěl k tomu něco říci, prosím pěkně. Máme čas, więc... Eh, Máme čas, takže já eh, z toho chci využít. A navíc eh, je tady eh, specifická situace, poněvadž eh, máme tady méně poslanců než panelistů. Ale já bych chtěl poděkovat za tyto odpovědi, poněvadž ty ukazují, že je to opravdu určitá stupnice obtížnosti, kterou tady vidíme. A e, taky tu a tam zaznívají žerty, poněvadž když říká někdo, že nejdůležitější je solidarita týden před Brexitem, tak to pro nás poslance tady opravdu <laughs> je docela zajímavé. A jestliže e, se tady, je tady řečeno, že e, o síle řetězu rozhoduje ten nejslabší článek, no tak to máme opravdu hodně Eh, v Evropě. Ano, nebudu na nikoho ukazovat prstem. Nicméně eh, já bych chtěl ještě přidat pár informací pro vás. Ta debata o satelitních systémech Galileo a Copernicus byla vynikajícím barometrem nálad v Evropském parlamentu. A eh, často se to naprosto rozházelo s očekáváními mírně žertuji, ale v podstatě bych řekl, že zelení chtěli, aby Koperník se zabýval pouze výzkumem motýlů a přírody. Pravice eh, ke každému stanovisku chce vždy přidávat elementy, které se zabývají obrany vojenských eh, aspektů satelitních eh, systémů. Část levice, jakmile uslyšela, že Kopernikus by mohl kontrolovat migranty, tak nejdříve eh, se eh, tedy jaksi eh, zajásali, protože to znamená, aha, tak to je bude moci lépe zachraňovat. A pak se lekli, poněvadž zjistili, aha, tak to by bylo možné je také posílat pryč. No a čili takové nálady tady jsou. Druhá věc. Vy jste také hovořili o satelitních systémech a také o dronech. Dronů máme v Evropě nesmírné množství. Jsou zde drony, které převážejí eh, důležité chemické, eh, chemické eh, látky, které tedy de facto se snaží zjistit, kde je třeba E, půda, e, půda e, jak znečištěna a případně je umí také chemicky postřikovat. Teď už existují obavy, aby nemohly být tyto drony využity pro chemickou válku. A zhodujeme se také na tom, že většinu těch problémů souvisejících s drony si musí vyřešit členské země. Nicméně Eh, určité směrnice musí eh, být na eh, evropské úrovni, tak aby to dohromady dávalo nějaký celkový smysl. A chybí nám nastavení tempa odpovědi na všechny ty hrozby, které ve světě máme. Nás často uspokojují taková setkání, jako je to dnešní, protože vypadá to, že si opravdu uvědomujeme eh, ve stejné míře, eh, jaké ty hrozby jsou. A to je potěšující. Nicméně tempo, jakým reagujeme, je opravdu neuspokojivé. Já bych teď zopakoval jednu otázku, na kterou jste neodpověděli, a to jsou peníze, finanční podmínky a potřeby v této oblasti. A mm, ještě jednou děkuji, že jste přijali naše pozvání. To je důležité, abychom se dozvěděli eh, všechno to, co potřebujeme pro to, abychom také my produkovali kvalitnější materiály. Děkuji vám. Peníze. Prosím. Okay. On the issue of solidarity. Pokud je o solidaritu, za prvé, jste zmínil, že za týden přijde Brexit. To já nevím, uvidíme. Doufejme, že snad ne, že takový výsledek referenda nebude, ale nechci se k tomu vyjadřovat. Nejsem k tomu povolán. Chci prostě říct, že ano, jistě, někdy je to těžké, ale je tady alespoň jeden aspekt, kde pokud si nezvolíme solidaritu, prohrajeme všichni. Takže nemáme na vybranou, musíme se snažit dosáhnout této solidarity. Možná to nefunguje vždycky, může to být těžké. Jak říkáte, mohou tam být i slabší články. Některé z nich nechceme jmenovat, nicméně jaké alternativy máme, pokud chceme být účinní. Takže musíme pokračovat. Nebudeme úspěšní vždy, ale jakmile bude jasné, že solidární nejsme, tak to prostě nebude fungovat. Co se vesmíru týče a využití Kopernika, Galilea a tak dále, Kopernikus, v tom musí být jasno. My máme strategii, která nabízí satelity Kopernika pro určité věci pozorování, dejme tomu emisí CO2, nebo pro migranty a tak dále. Takže říkáme ano a pojí se s tím určité náklady a tím se dostávám k vaší otázce. Budou se s tím pojít náklady. A otázka je, jestli pošleme na emise CO2 jeden satelit, nebo jestli pošleme dva satelity, jeden na CO2 a jeden na migranty, nebo jestli pošleme třetí satelit na něco dalšího. A samozřejmě to bude mít nějakou cenu, která se musí zaplatit. A tu cenu, o té ceně, budete rozhodovat vy jako členské státy. Bude to na parlamentu, na členských státech, aby se rozhodlo, kolik peněz na to chceme dát. Co považujeme za priority a jsme ochotní dát na to prostředky z evropského rozpočtu s tím, že evropský rozpočet by zaplatil i za ty další služby. Takže ano, pojí se s tím náklady, ale je na vás, abyste rozhodli a bude důležité, abyste, rozho- abyste rozhodli vy jako parlament, jaké máte priority, abyste se dohodli s členskými státy, jaké by měly být priority pro budoucnost Kopernika a využití satelitů v této souvislosti. K těm bezpilotním letounům, ano, zatím nemáme legislativu na úrovni EU, máme legislativu v některých členských státech, ale ne ve všech. Je to otázka, kterou se zabýváme a uvidíme, jestli se s tím dá něco dělat. Jistě je to složité, protože to zasahuje i do navigace. Týká se to leteckých společností, klasické navigace, takže musíme najít rovnováhu. Není to snadné, ale souhlasím. Pokud je o multiplikaci a vývoj bezpilotních letounů, je to velice důležité a musíme to řešit i na úrovni EU. Musíme najít nějaký způsob, jak to řešit na úrovni EU z různého pohledu. A poslední věc, financování. Máme dost finančních prostředků? Zřejmě ne. Pokud se ptáte takto. Ale stejně víme, že musíme pracovat v současném rozpočtovém kontextu a na tomto základě také pracujeme a snažíme se dělat, co můžeme. Vyjednávání o dalším víceletém finančním rámci začnou v poměrně blízké budoucnosti. Budeme mít také revizi celého tohoto procesu takže parlament možná může přijít s nějakými podněty a zvážíme, jaké budou priority. Já neříkám, že máte rozhodovat vy, ale vy byste měli něco navrhnout a s členskými státy byste měli rozhodnout o tom, jaký bude ten konečný výsledek. Děkuji vám. Já myslím, že nastala chvíle, kdy bychom měli zahájit fázi poděkování. Tak děkuji všem diskutujícím, děkuji panu Gůzovi, děkuji panu Iklody, panu Delso, děkuji panu ministrovi, děkuji vám všem, že jste přišli na dnešní zasedání a v neposlední řadě děkuji všem překladatelům, kteří sedí kolem nás ve svých kabinách za jejich práci. Děkuji. Pokračovat budeme zítra ve, ve schůzi 9 hodin ráno zde v této místnosti. Mějte se hezky a nashledanou.